So. so. So, liebe Kolegyně, kolegové, než e, přistoupíme k hlasování, mám zde jedno prohlášení. Asi si vzpomenete, že předseda během zasedání 11. května 2016 rozhodl o sankci vůči kolegovi Synadinosovi eh, za nepřijatelné poznámky eh, vůči tureckému národu 9. března. V pondělí 6. června jsme eh, řešili námitku pana Synadinose a jednohlasně jsme potvrdili Eh, to, co rozhodl pan předseda a to znamená, že pan kolega Synadinos eh, nebude dostávat eh, diety po dobu deseti dnů. A tím se dostáváme k hlasování. Ne. Tím je celý proces uzavřen a kolega se může přihlásit sám.